So let me open. Dobré ráno. Dobré odpoledne, dovolím si zahájit dnešní zasedání hospodářského a měnového výboru s tím, že máme dvě zprávy, po nich následuje hlasování a potom ještě jedna zpráva a sdělení předsedy e, v tom smyslu, že pořad jednání je přijat, jiná žádná další sdělení nemám a nemám ani žádnou zprávu o probíhajících interinstitucionálních jednáních e, kterém jsme se sešli minulý týden. A nyní tedy bod číslo čtyři, to je výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2016. Je to tradiční zpráva z vlastní iniciativy, kterou předkládáme a je to naše příležitost vyjádřit naše stanovisko k monetárnímu eh, vývoji a reagovat také na to, jakým způsobem ECB zvládá finanční krizi. Je to tež příležitost eh, projevit či uplatnit naší demokratickou kontrolu nad ECB. E Zprávodajem je Jonas Fernandez, ten má pět minut a tři minuty stínový zpravodajové a dvě minuty potom pro volně přihlášeného catch the eye Jonas Fernandez. Děkuji, milí kolegové, pane předsedo, zde předkládáme výroční zprávu o řízení, eh, která se týká eh, Evropské centrální banky. Signál je jasný, takže není na čase vůbec, abychom něco měnili na měnové politice. Za prvé, ECB eh, v podstatě v posledních letech přijala opatření a v podstatě plní, se snaží plnit svůj statut, to znamená udržet tedy tu inflaci kolem 2%, ale v minulých letech to bylo pouze 0,2%, takže v podstatě čtyři roky se zatím neplnil cíl, ale podle ohledu na tento rok výhledu, tak je to 1,5% je odhlad a na rok 2018 1,3 a 1,6 na rok 2019, takže eurozóna se eh, již eh, jak vidíte, sedm let, eh, sedm let neplní ten svůj cíl a to ani, zda, ani zdaleka ho neplní a je třeba, abychom ale pozitivně viděli opatření, které přijímá, ale je, jsme pořád daleko cíli. Za druhé jisté, že ekonomika eh, se dostala do expanzivní fázy a to především díky měnové politice, díky vývoji cen energií. Růst Eh, i eh, mm, eh, jak to vypadá, ale Eh, se udrží a v každém případě HDP eh, je pozitivní v eurozóně, sice ano, ale pořád eh, podle mm, output gap je negativní 1,2% v roce 2017 a bude negativní i jak to vypadá v příštích dvou letech. Takto. Eurozóna eh, eh, vykazuje eh, sice určité výhledy neinflační a má určitý potenciál, pokud je o HDP i pokud je o vývoj cen, ale náš cíl musí být ta 2% a je třeba si uvědomit, že snad v příštích letech ty výhledy budou lepší, tak jak nám ukazuje poslední čtvrtletí a jde o to, aby ty hodnoty byly v rozumné míře a mm, je třeba i vyhodnotit ten program aktivního nákupu i, mm, i to, eh, jak tedy se financují úvěry. Zde mm, ta, ta zpráva vypadá pozitivně, ale my pořád ještě chceme větší eh, transparentnost, která se týká financování, ale i kritérií způsobilosti. A eh, týká se to jak velkých podniků, tak malých středních podniků a také je třeba, aby Evropská unie plnila své závazky podle pařížské dohody. To bude také důležité. Je třeba i zlepšit eh, transparentnost, pokud je, aby všechny země hm, mohly eh, eh, snadněji odkupovat řecký dluh, protože to je v duchu solidarity v eurozóně. Je jisté, že pořád ještě budou problémy s měnovou politikou, ale Eh, zde měnová unie, eh, eh, tedy pokud nebude růst kolem 8%, tak to budou pořád bude mít problémy. I zpráva nabízí různé cesty právě proto, jak se snažit být ambicioznější při aplikaci měnové formy a hovoří o výzvách, pokud jde o nízké úrokové sazby, to je velká výzva zatím, ale také hovoří o pozitivních dopadech na bilanci, bankovní bilanci a hm, zde hm, samozřejmě je to pouze, je to zase ještě dějící krize v Evropské unii. Dále chceme, aby banka i um, reagovala na problémy e, distribučních efektů měnové politiky, aby i lépe plnila e, inflační cíle a aby i zajistila rovné oživování ekonomiky. Zpráva také hovoří o tom, že je třeba završit bankovní unii prostřednictvím fiskální společné politiky a eh, je třeba, abychom tedy eh, samozřejmě byli i v souladu s globálním modelem, který se vytváří. I je třeba uznat nutnost, abychom měli aktivní možnosti reagovat na rizika a opět se na stůl položila otázka vlastních zdrojů podle Montyho zprávy a zde to je nutné pro rozpočet EU a samozřejmě ta změna bude možná pouze, pokud hm, E, nedojde k reformě e, smluv a pokud nedojde k řádné diskuzi. A zde i parlament, a na toto apeluje, zde i rozpočtový výbor nedávno vydal stanovisko, mm, mm, mm, které se týká e, i této interpretace. A závěrem tato zpráva také i se zaměřuje nad měnovou, nad virtuální měnou. Ehm, také hovoří o Brexitu, o financování a také i se zaměřuje na financování banky jako takové. Dále zpráva je dobrým základem pro diskuzi. Jsme od, <clears throat> otevření ehm, před ehm, pozněvacím návrhům, tak abychom v příštích měsících mohli schválit tuto zprávu, abychom přispěli ke lepší měnové politice, ke kontrole měnové politiky a eh, tak, aby to bylo v zájmu našich spoluobčanů v Unii. Děkuji. Thank you very much, Jonas, for, for your... Děkuji Jonasi za zprávu. Za EPP je Siegfried Morrison s stínovým E, stínovým zpravodajem, ale zastoupí ho kolega. Ano, děkuji. Siegfried bohužel tady není dnes přítomen, ale jeho jménem bych rád poděkoval zpravodaji e, Jonasi Fernandesovi za odvedenou práci. Návrh zprávy je dobrým základem pro další diskusy mezi zpravodajem a stínovými zpravodaji. Siegfried vidí tři základní priority jako klíčové a tyto priority by si zasloužily další rozpracování. Hlavní cíl ECB jako ochránce eh, smluv a za druhé nezávislost ECB a určité reformy v kontextu monetární politiky ECB. Tady je prvním cílem eh, té monetární politiky je zachovávat cenovou stabilitu, která je definována inflačními cíly, které se pohybují kolem 2%. Ta eh, nejenom tedy 2% přesně, jak to je uváděno dále. ECB je nezávislou institucí a nezávislost centrální banky je základem pro její naplňování toho hlavního cíle, tedy cenové stability. Vítáme monetární dialog, který zajišťuje také odpovědnost monetární politiky a skládání účtů ECB parlamentu a veřejnosti. A předseda Madragy e, určitě každou každopádně vždy zdůrazňuje nezbytnost strukturálních reform eh, eurozóny. Společná monetární politika nemůže samotnou eh, ekonomiku zóny stimulovat, musí být doplňována rozumnou fiskální politikou a reformami, které posílí produktivitu na úrovni členských států. To poslední je význačné, protože to vytváří eh, vstřícné podmínky pro posílení podnikatelského prostředí prostředí, investic, eh, pracovních eh, míst, což vše vede k růstu. Toto vše je nezbytné pro to, aby došlo k oživení ekonomiky. Tento výbor v minulosti v tom, té zprávě za rok 2016 podobně eh, bychom měli nyní se zaměřit na úlohy ECB a vyhnout se diskuse, které se týkají, které jdou mimo kompetence ECB. Dozorová otázka by měla zůstávat také v, eh, v okruhu této výroční zprávy, to jsme nastavili před několika lety a tady by měl zaznít, zaznít z Evropského parlamentu jasné sdělení, pokud jde o eh, aktivity ECB 2016. Toto jsou eh, priority stínového zpravodaje a Siegfried Morešan se těší na další jednání v následujících Eh, setkání stínových zpravodajů a děkuje panu zpravodaji za eh, odvedenou práci. Děkuji. Děkuji, Burkarte. Eh, myslím si, že jste nahradil kolegu vysoce kvalitním způsobem za EKR. Pan Lunes tady není, ale bude to na místo něj pan Luke. Prosím. Já budu hovořit zase. Berichterstatter já také děkuji zpravodaji za jeho zprávu, kterou vidím jako výchozí bod pro další diskuze protože eh, ta zpráva zohledňuje zejména sociálně demokratické stanovisko, což je také užitečné, ale eh, není to eh, možný konsenzus z hlediska ECR. Mám dva body, které bych chtěl podpořit. Myslím si, že je velice dobré, že se ve zprávě požaduje, aby, aby objem CSPP byl zveřejněn a také kritéria pro nákup, ty by měly být zveřejněny, takže vyšší transparentnost má můj souhlas. A považuji také za dobré, že se zpráva e, vyslovuje pro e, další e, aspekty. Ale je tam toho mnoho, co nemá nic společného s ECB. Například požadavek, aby se přijímala politická fiskální opatření, aby se zabraňovalo přebytkům. To nemá nic společného s Evropskou centrální bankou. Zkrátka to neodpovídá jejímu mandátu. A k tomu bych chtěl dodat, že v pokud jde o Německo, eh, tak tam má, eh, Německo má deficitní bilanci vůči eurozóně, takže ten požadavek by znamenal, že Německo by mělo snížit svůj deficit potom není pokryto smlouvami ani e, mandátem ECB, aby e, byla podporována klimatická politika prostřednictvím ECB. ECB nemá žádné takovéto povinnosti, e, neleží to v jejím mandátu. Právě tak s mandátem nesouvisí požadavek European Safe Assets tedy nějaký mechanismus pro eurobondy, to zkrátka také s ECB nijak nesouvisí. ECB eh, e nemá v mandátu podporovat Řecko. Mandátem Evropské centrální banky je jednoznačně cenová stabilita a nikoli eh, podpora Řecka. Eh, požadavek podporovat ty banky, které chtějí se vrátit z Velké Británie do Evropské unie, také není slučitelný s mandátem Evropské centrální banky. Velká Británie nebyla nikdy členem eurozóny a proto vůbec nevím, co by s tím měla Evropská centrální banka co dělat. S tím, že Velká Británie chce chce opustit Evropskou unii. E, potom požadavek e, na senioritu jakožto vlastní příjem Evropské unie, to seniorage, tak to je e, v rozporu s evropskými smlouvami a neodpovídá to mandátu Evropské centrální banky. Požadavek na vyšší nákupy dluhopisů a nakupování akcí to je podle mého pevného přesvědčení také v rozporu s mandátem Evropské centrální banky, e, právě tak jako PSPP e, a další programy v rámci EAPP, e které také nesouvisí s Evropskou centrální bankou protože by šlo o protiprávní státní financování. Eh, chybí tu některé důležité aspekty. Například se tu nepoukazuje na to, že záštěžové testy nebyly provedeny včas, že, že před nimi nebylo včas varováno u španělských a italských bank, eh, což je z pohledu eh, dozoru nad evropským bankovním systémem důležité. Chybí tu také odkaz na to, že svým kvantitativním easingem se Evropská centrální banka připravila o důležité nástroje ke korigování eura. A chybí tu také odkaz na to, že kvantitativní easing je mezi tím u Evropského soudního dvora. Eh, vedla k tomu žaloba spolkového ústavního soudu. Potom eh, GDP targeting, to je v rozporu s tím, co stojí v samotné zprávě a sice, eh, že Evropská centrální banka nemůže sama o sobě dosáhnout eh, hospodářského růstu, podpora hospodářského růstu není v mandátu a HDP targeting tedy nemá smysl jakožto nějaký cíl Evropské centrální banky. A tím jsem, myslím, překročil svůj stanovený čas a děkuji vám. Děkuji moc krát za vaše názory. A teď máme za, za Alde místo pana Torvalse, je to pan Tremosa. Na tři minuty, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve bych chtěl říci, že pan Torvald stínový zpravodaj za ALDE tu není, takže já jeho jménem eh, přednesu několik připomínek. Nils Torvalds eh, vám velice děkuje, pane Fernandesi, za návrh zprávy říká, že jde o velice obsáhlou zprávu a domníváme se, že bude východiskem pro velice zajímavou diskuzi mezi stínovými zpravodaji. Obecně se staví pozitivně k této zprávě, ale chtěl bych zdůraznit, že dobrá zpráva je zpráva, která je přímo čará a jasně srozumitelná. Tady máme 39 odstavců a je tady určitá tendence psát dlouhé romány a on by byl raději, kdybychom se striktněji drželi eh, toho, co je v kompetenci měnové politiky. To je tedy jedna připomínka k tomu, co dělat. Dále se pan Torvalds domnívá, že ECB odvádí dobrou práci, ale chtěl by nestrácet ze zřetele, že mnoho kroků ECB eh, e nebude fungovat bez doprovodných akcí na národní úrovni. Takže je potřeba, aby dále probíhaly strukturální reformy v členských státech a tyto se nemohou pouze spolehat na to, že jejich strukturální problémy vyřeší měnová politika. To je, myslím si, pohled, který sdílí významná část mé frakce. A konečně eh, ještě něco. Podstavce 7 a 8 vaší zprávy, tak tam hovoříte o helikoptermany, tak ty nejsou, to není přijatelné pro mnoho našich poslanců, jak si jistě umíte představit. Možná, že to bude předmětem diskuzí stínových zpravodajů, ale hovoříme-li o e, cílech nominálního růstu HDP, tak to bude pro mnoho poslanců naší frakce těžké přijmout. A konečně ještě jednu radu. V uplynulých letech e, zpráva ECB narazila na široký konsenzus v plenárním sále. 80% poslanců hlasovalo pro. Je to nezávazná zpráva, ale značně významná. Je, je významné, jestliže parlament dosáhne takovéto většiny. A v minulosti jsme velmi zlepšili otázky transparentnosti. Například v roce 2012 byl byly zveřejněny cíle v oblasti nerovnováhy a v, v roce 2015 byly zveřejněny zápisy ze zasedání správní rady a před několika měsíci 45 poslanců eh, z tohoto výboru zaslalo dopis do ECB ohledně transparentnosti o nákupech CSPD. Získali jsme jména, získali jsme určité informace a z pohledu mé frakce je lepší velká většina než eh, ideologické pirhovo vítězství některých pozic, které by mohlo být porážkou pro parlament a mohlo by oslabit ECB mimo Evropský parlament. Děkuji za pohled vaší frakce a nyní zaguje pan Papadimulis, ten tady není. Máme tu tedy náhradníka, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jak jste už říkal, já budu hovořit jménem Dimitrise Papadimulise, stínového zpravodaje Zague, který tu dnes nemůže být a přečtu jeho připomínky. V uplynulých několika letech čelila Evropská unie značným problémům, pokud jde o zvládání hospodářské a měnové politiky. Bohužel řešení poskytnuté institucemi jako ECB nestačí k tomu, aby vyřešili problémy, eh, které v mnoha případech způsobily právě tyto instituce. Náš výbor musí zvážit různé aspekty rolí, které ECB momentálně hraje vystavení bankovního systému systematickým krizím a problémům s likviditou, které stále ještě trvají a posedlost ECB dodržováním eh, srnulých rigidních pravidel, to jsou dvě strany téže mince. ECB není schopná přispět k jasnému celoevropskému obratu směrem k rozvoji, eh, což bychom v našem výboru měli upozorňovat eh, je možné, že některé nástroje jako kvantitativní easing mají sice krátkodobě pozitivní dopad, ale nebyly implementovány včas. ECB e nešikovným způsobem podporuje likviditu ve velkých ekonomikách, ale zároveň zvyšuje ceny dluhopisů v mnoha případech. ECB nemá kapacitu na to, aby chránila eh, členské státy před škrtáním úrokových, úrokových měr a tím, jaký to má dopad na penzijní fondy, zejména jaký to má dopad na nejchudší vrstvy společnosti. Eh, proto ECB musí vyřešit tyto problémy, které budí obavy nejen v nejslabších ekonomikách eurozóny, ale také eh, ohledně jednotné měny jako takové. Ty problémy, které je třeba odstranit, to není jenom chybný management politického mixu ECB, eh, e ale také architektury samotné této instituce. Měla by se přesunout k demokratičtějšímu modelu, protože demokratický deficit je zatím hlavní charakteristikou ECB. ECB eh, e eh, takto by ne, nemůže vyvíjet tlak na členské státy, když rozhoduje za zavřenými dveřmi. Měla by být transparentnější a zodpovědnější. Je třeba zveřejňovat politické politické návrhy a rozhodnutí ECB, eh, protože chceme vytvořit právní rámec pro whistleblowery v evropských institucích a zde je potřeba eh, něco podobného. Eh, je třeba, aby ECB e se stala předmětem zájmu mnoha nevládních organizacích a hlídacích psů, Eh, je zapotřebí, abychom zvládali politiku úspornosti správně. ECB musí podstoupit změny, a to nejen dlouhodobou reformu konzolidovaných pravidel. ECB potřebuje také krátkodobé reformy, eh, které by mohly eh, nasměrovat kormidlo Evropské unie směrem k rozvoji a růstu. Jménem pana Papadimulise bych chtěl popřát hodně štěstí panu Fernandezovi a jménem pana Papadimulise a naší frakce říkám, že doufám, že proběhnou plodné diskuze o této zprávě a že se posuneme vpřed a děkuji vám. Děkuji za zelené Molly Scott. Skutečně první stínová zpravodajka, možná, že vás klamu, ale skutečně jsem tu já sama. I já bych ráda poděkovala panu zpravodaji, Jonas si odvezl, odvedl vynikající práci, která pokrývá celou řadu věcí, které se týkají ECB. E, těší nás návrh v odstavci 8, který volá pro tom, aby cenová stabilita byla tak doplněna cílem v oblasti HDP, nominálního HDP. To podporujeme také ke konci odstavce 7, kdy ECB zvažuje rozšíření e, e, pro, pro těchto programů nákupů na opakované eh, eh, půjčky, ale tady bychom viděli rádi určitou podmíněnost, aby banka byla schopná eh, udržet tyto aktivity. Program APP je efektivní a posiluje poptávku v evropské ekonomice, ale musíme tedy postupně, pokud jde o jeho ukončování, proto ví, na druhé straně vítáváme také to, že se zde zmiňují určité určité distorce trhu a dovedeme si představit určitý, eh, určitý zajímavější, imaginativnější program. Měli bychom eh, samozřejmě brát větší transparentnost ECB díky iniciativě k eh, kolegy Ramona a díky dopisu, který jsme mm, poslali. Eh, je tedy vítané zveřejnění eh, seznamu aktiv vlastněných v rámci nákupu eh, obligací. K tomu potřebujeme znát ještě také hodnotu těchto obligací od různých korporací. Je třeba dále nastavit kritéria pro firmy, které se budou účastnit programu, aby to nebylo v konfliktu s našimi cíly, například v oblasti klimatické protože je možné, že se ukáže, že velký objem hotovosti jde také do korporací, které se zabývají fosilními palivy. Eh, eh, obligace mohou být také v oblasti eh, dalších společností, které by zbuzovaly pochyby. Pravidla bankovní unie a likvidace některých bank směřují k tomu, že je potřeba zdůraznit tuto problematickou situaci a jak parlament usiluje usiluje o to, eh, abychom eh, regulatorní rámec nenarušili po krizi, takový rámec, který směřuje k finanční stabilitě. Je klíčové, aby ECB eh, naplánovala své vztahy s Londýnem poté, co Británie odejde. Jsem ráda, že se tomuto bodu věnuje ve zprávě pozornost. Pokud jde o dopad na daňové příjmy v Británii, toho je mi líto, ale zároveň je třeba zachovat eh, integritu společného trhu. Vzhledem k tomu, že Londýn hraje velkou úlohu v evropských financích, je potřeba, abychom měli jasno v tom, jak se ta situace eh, vyvine a abychom se nedostali do situace, kdy eh, vystoupení Británie bude chaotické. Za FDD pan Vali. Děkuji. Já chci poděkovat zpravodaji za zprávu a samozřejmě Eh, eh, zde došlo k určitému pokroku vpřed, to je pravda, ale je zcela neakceptovatelné pro nás, tak jak jsme tady i slyšeli, to, že eh, takto vyhodnocovat realitu eurozóny a politiky centrální banky, protože taková centrální banka, která dnes vlastně nemůže uspokojovat různé potřeby členských států, které přijaly společnou měnu, pokud jde o úrokové sazby inflaci, státy, no tak to eh, je proti našim politikám a eh, měli bychom tedy se více dohloubky zabývat měnovou unii a měli bychom hovořit o e, nerovnováze v e, běžných účtech například a měli bychom i se snažit pochopit potom, jakou cestou se ubírat, e, zdali pokračovat s touto společnou měnou, anebo zdali bychom neměli překonat tuto fázi a mm, abychom měli měnovou politiku nejenom evropskou, ale globální, tak aby to vedlo ke skutečnému růstu v různých zemích a protože Eh, zde by to mohlo vést podle nás ještě k větším krizím, pokud se toto nevyřeší, jakou cestou jít. Je třeba tedy více poukazovat na rozdíly, na nerovnováhy a důsledky by mohly být velice vážné a teď by to měla být ta velká příležitost eh, právě, abychom eh, řešili sice ano všechny relevantní otázky, ale i ty mm, příčiny těch problémů, mm, protože zde měnová politika v podstatě není schopna zatím uspokojovat naše cíle, ať jsou to úrokové sazby či inflace a mm, také i Banking Union, eh, bankovní unie, ano, to je věc, o které budou zvláštní zprávy ještě, ale také i my k tomu eh, předložíme určité naše návrhy, protože chceme poukazovat na nerovnováhu, na rozdíly, které existují uvnitř unie a určitě to ji vyjádříme na zasedání stínových zpravodajů. Také je třeba i ukázat, poukázat na to, jak mm, tyto měnové politiky dnes, které máme, jak eh, v podstatě méně a méně pořád přispívají k reálné ekonomice, protože se zvyšuje nezaměstnanost e, a i e, ta aktivní zaměstnanost e, je problematická především v těch periferních zemích a je to možná horší, než říká Eurostat je třeba, aby ta měnová politika skutečně měla reálný efekt na reálnou ekonomiku, a protože zatím Mm, ta likvidita, která se dostává do eh, toho finančního oběhu, tak se nedostává do reálné ekonomiky, abychom si přáli. Eh, já se ptám, zda tyto měnové politiky jsou skutečně efektivní, nebo zda je to takový jenom lék, takové eh, šidítko, které se podává ekonomice. A my mm, tedy se tímto budeme zabývat a chci, aby ale se tím zabývali i ostatní kolegové, protože zatím situace se sice jeví jako stabilní, ale zase za eh, určitou dobu půjde ekonomika dolů, zase se dostaneme do toho cyklu směrem dolů a tady naše odpovědnost je to napsat, popsat, dát ten problém na stůl a řešit. Děkuji. Thank you very much. And the last... Děkuji. Posledním na seznamu stínový zpravodajů je pan Anemans. Eh, NF. I já budu hovořit sám za sebe. Děkuji. Tady musím konstatovat, že tato zpráva nemá nic společného s realitou. Eh, vy, vy, v podstatě tady vzniká dojem, že ECB vůbec nijak nesouvisí s měnovou politikou, ale že může v podstatě nakupovat i další akcie, může nakupovat státní dluhopisy. Tím by jasně překročila svůj mandát. A e, už bylo vlastně v létě potvrzeno německým spolkovým ústavním soudem v Karlsruhe, že tomu tak je zákaz státního financování byl poručen a e, právě tak e, se tu argumentuje, že e, to překračuje mandát Evropské centrální banky. K tomu jsou kompetentní národní banky a členské státy k tomu, aby provozovaly tuto politiku. A ústavní soud je toho názoru, že takováto měnová politika musí být chápána nejen e, jako měnová politika jako taková, ale spíše v ekonomickém smyslu. A teď e, v podstatě německý, e, cituji anglicky, dodal dobré důvody k tomu, aby se ukázalo, že nákupní program ECB porušuje ustanovení o státním financování a tím pádem porušuje i mandát ECB. A tím vlastně členské státy jsou omezeny ve svých pravomocích. Paní Merklová v roce 2010 se sjednotila s Itálií a Francií na finanční podpoře v Řecku, čímž byly porušeny dva principy Maastrichtu, a sice žádný bailout ze strany Bruselu a žádné státní financování. A ECB tuto politiku věrně plní. Politická nezávislost ECB e, to byl vlastně úhelný kámen evropské měnové politiky, e, architektury Evropské unie a proto je nutné, aby Evropský parlament jakožto jediná instituce, které ECB skládá účty, aby konečně jednal tak, aby Evropská centrální banka byla znovu vnesena zpátky do, c, do rámce svého mandátu. A tato zpráva ale činí pravý opak. Proto tuto zprávu nepodporujeme, vůbec neodpovídá realitě a zapomíná na to, že Evropská centrální banka překračuje svůj mandát a že politická nezávislost nezávislost ECB vůbec neexistuje. Děkuji. Na Catch the Eye nemáme nikoho, nemáme na to ani čas, takže dáme slovo dvě, na dvě minuty Jonasovi, pokud chce říct něco závěrem. Děkuji, ano, jenom bych chtěl poděkovat za připomínky a hodnocení, která jsme slyšeli, to je pouze první výměra názoru. Já budu netrpělivě čekat na pozměňovací návrhy stínových a dalších kolegů, eh, eh, které budou eh, důležité pro to, abychom mohli začít vyjednávat. A mm, samozřejmě, eh, jak řekl i kolega Ramon, v posledních letech eh, my jsme projednávali různé eh, zprávy ECB, já jsem zastupoval naši skupinu při těchto jednáních a my v těch různých vyjednáváních vždycky jsme dospěli k zprávě, která měla širokou podporu našeho výboru. Děkuji že a pan Šambon ještě dvě minuty do catch the eye a poté uzavřeme ještě. Děkuji, eh, pane předsedo. Ano, skutečně. Já jsem chtěl tady předložit Jonasovi, Chonasovi, eh, který udělal vynikající práci a eh, dalším. Chci zmínit dva body, které podle mě mm, bychom měli více zanalizovat. Za prvé, ten, ta, ty záruky za depozita. Zde bychom měli být seriózní. Skutečně to je důležité pro bankovní unii, pro důvěryhodnost naší unie, dokud takový systém záruk za eh, vklady, za depozita, pokud takové, takový systém nebude existovat. To je důležité pro důvěryhodnost a já se ptám, eh, zde eh, bychom měli to přece přijmout, všichni s tím souhlasí a já myslím, že to je role našeho parlamentu konečně překonat ty politické překážky, protože to je důležité pro důvěru. Já bych rád eh, protože ten systém záruk je velice zásadní přece, úplně zásadní pro mm, to, aby mohla existovat bankovní unie. Ano, buďme upřímní a čestní k sobě, e, mm, protože přece, když někdo je proevropský, tak musí e, to chtít. A mm, vlastně již zde existuje konsensus, to bylo odsouhlaseno a já prosím tedy, aby Eh, je třeba zavést toto do praxe, protože to dá právní jistotu trhům také. A eh, teď končím eh, druhý bod. Ještě já bych rád apeloval na členy zde, aby se zamysleli. Zde my teď mm, vidíme, že v podstatě dochází spíše ke krokům zpět, pokud jde o budování bankovní unie. A když to ve světě eh, je ten, eh, eh, jsou ty kroky úplně opačné a to jsou Ehm, v podstatě jde o e, e, triliony euro, o které jde a mm, zde my v podstatě spíše e, renacionalizujeme bankovní praxe a ne, ten trend by byl opačný, takže to bych chtěla, bychom zatím se zamysleli. Děkuji za tento příspěvek, takže jsme se dostali k závěru. A jenom eh, eh, deadline pro pozměňovací návrhy je 13. Eh, září a 9. nebo 10. října budeme o nich jednat a hlasovat ve 20. Mm, či 21. listopadu a zatím nebylo rozhodnuto na kterém plénu. Takže děkuji za velice za, zajímavou výměnu názoru. Zatím konsensus nebyl dosažen, bylo to zajímavé. A teď přejdeme k bodu číslo 5 což je naše stanovisko ke zprávě LIBE vzájemné uznávání příkazů ke konfiskaci a zajištění což je velice důležité eh, téma, samozřejmě, protože zde Unie již přijala řadu opatření a odsouhlasila různé legislativní akty. Jak víme, konfiskace majetku, eh, eh, který byl generován trestnou činností, to je velice důležité i pro prevenci, pro očkodňování obětí, pro boj proti terorismu, financování terorismu. Naším zpravodajem je kolega Martušelo a bude Eh, pan Martušel eh, tedy teď bude moci téma uvést. Pan Martušel se říká, děkuji, pane mm, předsedo. Ano, skutečně. Zde. To je důležité téma. Zcela zásadní téma právě proto, abychom se vyhnuli tomu, že eh, se vyplatí páchat trestnou činnost a e, vlastně e, díky tomuto předpisu se snažíme vyhnout tomu, aby e, se vyplácela trestná činnost. Dnes předkládám tento návrh stanoviska je k tomuto významnému tématu a já jsem tedy zpravodajem k návrhu a stanovisko. Stanoviska je to téma, kterým se budeme zabývat a toto je téma, které je zajímavé i velice relevantní pro nás, a protože cílem je aby eh, eh, nezákonná činnost eh, nevedla k výnosům a když k něm vede, tak aby došlo k jejich konfiskaci. To je nejefektivnější způsob vlastně, jak snížit schopnost páchat trestnou činnost, jak omezit i opakování recidivu a v podstatě i protože to je to palivo, to, je to, e, to jsou peníze, díky kterým mohou zločinci páchat trestnou činnost. Proto je třeba mít tedy kompletní e, právní normu, abychom mohli e, mít věci pod kontrolou a abychom mohli takto efektivně bojovat především proti organizovanému zločinu Europol, eh, který je citován v dokumentu Evropské komise, nám říká, že ty nezákonné trhy v EU generují, produkují 110 miliard euro a eh, že výnosy 8, eh, představují, že a 89% eh, mm, eh, až 90% zůstává v rukách těch zločinců. Takže to jsou obrovské finanční prostředky, které potom mohou opět investovat do trestné činnosti. A to je důvod, proč právě naše role by měla být efektivním způsobem pracovat na tom, abychom se snažili zajišťovat a efektivně konfiskovat tento majetek. Ano, je třeba, abychom měli efektivní režim, jak zpětně získávat tyto prostředky. To je eh, strategické pro EU a také eh, tak i jak nás informovala komise, je třeba, aby zde existovalo zájemné uznávání soudních rozhodnutí. To je klíčem právě k, tomu, té jistotě, k té právní jistotě. A teď, hm, když analyzujeme stávající normy, předpisy, nástroje vzájemného uznávání, opatření k harmonizaci a rámcové eh, eh, normy a normy E, e, Evropského parlamentu a rady, tak e, vidíme, že je třeba rozšířit jejich rozsah, aby byly efektivnější. A to především je třeba mít společnou koncepci v EU, která bude se opírat o, posilené spolu, na pos, o posilenou spolupráci v, v civilních i trestních věcech, tak abychom nakonec měli systém, který bude uznávat rozhodnutí přijatá soudními či jinými orgány orgány v jiných členských států a budou považovány za platné bez jakýchkoliv formalit, které by bylo třeba ještě realizovat. Jak se i uvádí v tomto návrhu, tak je třeba, abychom měli lepší přeshraniční spolupráci, což je předpokladem pro to, aby mohly řádně fungovat trestní soudy a další příslušné národní orgány. Je zcela zásadní toto pro stabilitu finančního systému EU a nemluvě o důvě, důvěře, pro kterou je to zásadní. Ten původní návrh eh, ten eh, hovoří o rozšíření eh, normativního rámce pro vzájemné uznávání a výkon příkazu k zajištění majetku v rámci trestního řízení a podle nás je třeba i to rozšířit na řízení správní je třeba se zamyslet nad eh, principem, že nařízení by se mělo vztahovat na eh, veškeré příkazy ke konfiskaci, které byly vydány soudními orgány či jinými příslušnými orgány, což je návrh 3. Úvodní ustanovení 13. Je třeba i umožnit eh, příkazy, ke, k zajištění a konfiskaci, které se týkají trestního řízení, ale i občanskoprávního řízení, a bychom mohli skutečně, a tam se hovoří o 50%, které se potom převedou do eh, státu, který vydal ten příkaz, ze státu, který ho vykonal. A mm, zde mm, mm, tato částka se takto eh, rozdělí. Samozřejmě, eh, pokud ta částka bude 10 eh, tisíc či větší než 10 tisíc euro. A mm, zde, ten, zde jde o i Eh, určitou formu kompenzace za ty různé úkony, za tu různou činnost, eh, která tam byla eh, provedena a protože to samozřejmě bude znamenat určité náklady s tím spojené a pokud pokud jde o přeshraniční vyšetřování, která mohou probíhat, tak mm, ty trestní, trestně právní úkony, které vedou ke konfiskaci, tak v zásadě podstatě to e, zůstane v tom státě, kde to bylo provedeno. Ano, zde je třeba, aby zde samozřejmě existovala určitá forma, jak odměnit e, ty, e, ty orgány za ty úkony, které provedly. Dále je třeba uvést, že jaký tam uvádí komise ve svém dokumentu, že stávající systém bohužel nefunguje ano, také i e, výnosy třeba z obchodování z drog, e, a, které se potom investují v členských státech dále, tak v podstatě to nelze konfiskovat právě kvůli tomu, že zde neexistuje přeshraniční spolupráce e, na úrovni soudních orgánů. A bohužel víme, že obchodování s drogami to je nástroj, který používají všechny zločinecké organizace k tomu, aby mohly Eh, financovat eh, své další různé činnosti. A je evidentní tedy, že mm, my a určitě moji kolegové se budeme mm, více eh, tímto zabývat v našich návrzích. Děkuji. Děkuji, pan Ivan, za uh, SAD. Dvě minuty. Rád bych eh, pogratuloval panu zpravodaji za odvedenou práci. Je to zpráva, kterou podporujeme, zcela podporujeme, souhlasíme, že je důležité, aby eh, vnitrostátní orgány, příslušné orgány mohly napomáhat tomu, aby bylo eh, dosaženo spravedlnosti a aby eh, vlastně prostředky získané zločinnou činností byly navráceny a to cestou jejich zajištění a propadnutí a aby majetek aby takto byl ten majetek ošetřen. Měli bychom tedy e, ve svém důsledku neutralizovat všechny tyto prostředky a rozšířit e, příslušnou síť i e, na další, další majetek, nejenom likvidní majetek. Vítáme také rozšíření na správní řízení a rozšíření těch skutkových podstat na manipulaci s indexy jako referenčními hodnotami, zneužívání e, trhu a manipulace s finančními instrumenty. V článku 3 ta, ten článek 3 se jeví jako obtížný, pokud jde o jeho uvedení do praxe. Tam je výše odnětí svobody eh, minimálně tři roky. Ta, o tom budeme hovořit na setkání stínových zpravodajů a budeme asi předkládat pozměňovací eh, návrhy. Je třeba tež hovořit o tom, že některé země, které stojí mimo Evropskou eh, unii, umožňují anonymní umožňují anonymitu uh, korupčníků, kteří si své peníze ukládají v uh, EU, takže uh, bychom v rámci toho, těchto věcí bychom si měli být vědomi toho, že E, ta možnost anonymity zde je a že může docházet také k vyvádění majetku e, z EU do těchto zemí, které anonymitu e, zajišťují, zaručují a já o tom budu detailně hovořit na setkání stínových zpravodajů. Děkuji. Nyní paní Víring za ALDE, prosím. Thank you vážení kolegové. Chci poděkovat panu Martušelovi za jeho návrh zprávy. Vzhledem k tomu, že byla předložena čtyři různá stanoviska, domnívám se, že zpravodaj se kloní k možnosti 4b, což znamená, že zmrazení a skonfiskování má spadat pod správní a občanské řízení v rámci tohoto nařízení. Já jsem otevřená diskuzi, ale musíme se postarat také o to, aby systém zůstal kompatibilní se systémy našich členských států. Vítám iniciativu k rozšíření seznamu v článku 3, což neznamená, že souhlasím se všemi návrhy zpravodaje Nicméně o všech možnostech lze diskutovat. Některé pozměňovací návrhy se zabývají zahrnutím finančních trhů a konkrétně se soustředí e, na nekalé praktiky v této oblasti. A já bych se chtěla zeptat zpravodaje, proč toto konkrétní zaměření? Jaký je konkrétní problém, který tu chcete řešit a e, jaký to je, že není pokrytý stávající legislativou? Potom eh, disponování s konfiskovaným majetkem a jeho zpráva. Tady se chcete odchylit od návrhu komise tak, aby peníze, které byly eh, obdrženy výsledkem konfiskace, byly rozděleny 50 na 50 eh, mezi prováděcím členským státem a žadatelským členským státem pod Prahem 10 000 euro. Mě by zajímalo více, podrobností o tomto návrhu. Mělo by to být tedy rozděleno 50 na 50, a, nebo jsou nějaké další návrhy v tomto ohledu? Děkuji za zprávu a těším se na další diskuze. Děkuji moc krát. Tak jenom bych se chtěl zeptat, jestli je tu někdo z ECR. Nemáme tu stínového zpravodaje, takže jdeme dále k zeleným. Eva Žolí, prosím. Your four minutes. Merci. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci velice poděkovat zpravodaji panu Martušelovi za návrh stanoviska. Eh, zcela eh, podporujeme myšlenku, abychom měli na řízení upravující tuto významnou oblast vzájemného uznávání eh, příkazů k zajištění propadnutí majetku. V minulosti v podstatě mm, velké gro toho majetku se vypařila, protože to řízení, které exa, existovalo, to bylo to rámcové rozhodnutí rady, ne, nefungovalo dobře. A tudíž zcela podporujeme myšlenku posílit právní rámec a také zcela jsme proto, aby tyto příkazy Eh, vydané trestními soudy, aby tam také samozřejmě spadaly, ale také, aby tam spadaly ty příkazy eh, vydané správními orgány a občanskoprávními soudy. Takže hm, zde zcela podporujeme v tomto zpravodaje. Můžete počítat s naší podporou. Thank you very much. Děkuji, nevidím Barbaru Apple nebo jiné, někoho jiného z ENF, takže pokud ne, v Catch the Eye máme ještě pár minut. Chce tady někdo dvě minuty do Catch the Eye? Nevidím nikoho, takže bych opět dal slovo zpravodaji, tady panu Martošelovi, aby uzavřel naši diskuzi. Já chci poděkovat stínovým, kteří si vzali slovo, protože Eh, to, co řekli, určitě obohatí, obohatí tento návrh. Samozřejmě čeká na zajímavá práce a můžeme vylepšit tento text, můžeme eh, především eh, se snažit splnit cíl, a to je reálná konfiskace, reálné zajišťování majetku z trestné činnosti a je třeba, abychom eh, zbavili eh, zločince eh, finančních prostředků, protože ty jim pomáhají páchat činnost. Samozřejmě je třeba respektovat subsidiaritu, je třeba ale eh, vylepšit v rámci tohoto eh, vzájemné uznáváním. O tom můžeme diskutovat. Můžeme diskutovat o seznamu skutkových podstat, můžeme diskutovat o eh, tom, jak dělit ty částky, které byly zajištěné. Je to pro nás velká výzva tedy připravit takovou normu, podle které skutečně ta konfiskace bude efektivní a stane se to odstrašujícím prostředkem pro zločince pro páchaní trestné činnosti. Já netrpělivě se těším na spolupráci se stínovými a dalšími kolegy a děkuji za, tento prvot, za tuto prvotní výměru názoru. Děkuji panu zpravodaji. Takže toto v zásadě konec naší rozpravy, jenom chci připomenout načasování. Deadline pro pozměňovací návrhy je 12. září. Budeme jednat o pozměňovacích návrzích 9. či 10. září a hlasovat ve výboru EKON 6. listopadu. Jak víme, to je pouze stanovisko pro výbor LIBE. Děkuji za účast a nyní přerušíme na 15 minut a poté budeme hlasovat. Tedy začneme ve 3 čtvrtě na 6. Děkuji a brzy se uvidíme.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

Dear colleagues, welcome. We start the voting session. Kolegové, začneme hlasovat. Prosím nejdříve, abychom ověřili fungování, eh, takže otvírám hlasovací zařízení jenom pro kontrolu a ověření. Testujeme. Ještě chybí jeden hlas. Uzavírám hlasování a můžeme začít s návrhem eh, stanoviska Molly Scott Kato, který se týká, toto stanovisko se týká oznamovatelů kompromis E. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 73. Kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme, hlasujeme elektronicky. Vote. APP discussing. EPP ještě jedna, dobrá. Uzavírám hlasování. Hlasování uzavřeno, pozměňovací návrh přijat. Nyní pozměňovací návrh 35, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se SAD. Je potřeba opřijet, ověřit, myslím si, že bylo přijato, ale potřebujeme ověřit, takže hlasujeme elektronicky k číslu 35. Vote is closed. Konec hlasování. Přijato. Kompromis F. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 39 pro, proti. Ověříme. Hlasujeme elektronicky. Vote is closed. Uzavírám hlasování. Návrh přijat. Kompromis G. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis H pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 58 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis I pro, kompromis I pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 59 pro, proti, ověříme. Hlasujeme elektronicky. Vote is closed. Končím hlasování. Přijato. Kompromis je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis. Dobře, ověříme. Hlasujeme elektronicky. Still two colleagues, one colleague. Vote is closed. Končím hlasování. Přijato. Toto bylo je, kompromis je, pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis L, pro, proti, zdrželi se, přijato, pozměňovací návrh 67 pro, proti, zdrželi se, přijato, 79 pro, proti, ověříme, hlasujeme elektronicky. Vote is closed. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 80 pro, proti, zdrželi se, přijato. 81 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme 81, hlasujeme elektronicky. Vote is closed. Končím hlasování přijato. Pozměňovací návrh 81. Omlouvám se, říká pan předseda 85 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis A pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis B pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, ověříme. Je to číslo 8. Vote is closed. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 9. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis C. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 12. Pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 15 pro, pro, proti, zdrželi se. Ověříme, ověřujeme elektronicky 15. Vote is closed. Končím hlasování. Přijato. Kompromis D pro proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní k celému, eh, k celému, eh, celé zprávě, tak jak byla pozměněna, jmenovité hlasování hlasujeme elektronicky. The vote is closed. Končím hlasování o celé zprávě, 36 pro, nikdo proti, 13 se zdrželo, zpráva je přijata. Gratuluji paní zpravodajce. A nyní to je něco, co nám zbylo z minulého hlasování a je to druhá část stanoviska k rozpočtu, zpravodaj Markus Ferber, jistě si vzpomínáte, ta část, která se týká eh, komentáře. Ty jednotlivé eh, rozpočtové linky byly již odhlasovány. A pro, proti, zdržel se přijato. 10 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, zdrželi se přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis B pro, proti, zdrželi se, přijato. 21, pozměňovací návrh 21 pro, proti, zdrželi se, ověříme 21 elektronicky, hlasujeme. Vote is closed. Končím hlasování. Přijato. Kompromis C pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis D pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis E pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 37 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis F pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis G, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 53, pro, proti, zdrželi se, ověříme, hlasujeme elektronicky. Vote is closed. Končím hlasování. Přijato pozměňovací návrh 54 4 pro, proti, zdrželi se přijato, 55 pro, proti, zdrželi se přijato, 56 pro, proti, zdrželi se přijato, 58 pro, proti, zdrželi se přijato, 59 eh, pro, proti, zdrželi se přijato, 60 pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní hlasujeme k celému textu po, po pozměňovacích návrhů jmenovitě elektronicky. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Konec hlasování 37 pro, 9 proti, 4 se zdrželi. Gratuluji panu zpravodaji. A nyní prosím, prosím, já bych rád vyjádřil své obavy trošku mě překvapuje, že ten, ta zpráva uh, Markusova byla nyní přijata takto jednoznačně, tak se zdá, že ty kompromisy ji příliš rozředily a že ztratila svoji ostrost. Eh, jak víte, došlo k pozitivnímu vývoji. V posledních dnech bylo dosaženo nových kompromisních znění a my to Mm, my to podporujeme. Já bych byl i minulý týden tu většinu získal. Eh, jedno, jeden hlas byl skutečně takový testovací jedna ta část. A nyní přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je paní Marisa, Mati, Marisa Matias, zpráva a o boji proti nerovnostem jako prostředku k podpoře vytváření pracovních míst a růstu. Je to stanovisko ke zprávě eh, výboru pro zaměstnanost. Prosím o klid. Je to tedy zpráva výboru pro zaměstnanost a my momentálně probíráme pozměňovací návrh. Paní zpravodajka má slovo, prosím. Obrigada, obrigada, Roberto. Uh, Bem, uh, queria começar por agradecer, eh, antes de mais... As... Děkuji moc krát. Na úvod eh, bych chtěla poděkovat kolegům a stínovým zpravodajům za pozměňovací návrhy, které podali. Jde o stanovisko o nerovnosti, což je velice široké téma, které se dotýká nejen ekonomiky, ale také sociologie a dalších odvětví, ale tady jsme ve výboru Ekon. A proto si myslím, že stanovisko i následné kompromisy by se měly omezit na naši oblast působnosti a na naše kompetence. A chtěla bych se postarat o to, aby se text soustředil tedy pouze na oblasti kompetencí našeho výboru. Zaslala jsem kolegům návrhy kompromisů a mým úmyslem je vytvořit na základě těchto kompromisů celou řadu nových odstavců o tématech, která předtím v textu nebyla, protože text byl omezenější co do rozsahu. Nicméně eh, v pozměňovacích návrhů od kolegů vzešlo mnoho nových témat a já bych to chtěla pouze shrnout. Které jsou tedy hlavní témata těch nových odstavců? prosím vezměte na vědomí, že mnoho eh, pozměňovacích návrhů se do kompromisu nevešlo, protože, jak jsem říkala, chtěla jsem se ve stanovisku omezit co možná nejvíce na kompetence našeho výboru. Každopádně ty nové kompromisy, které jsem rozeslala, souvisejí vzrůstající nerovností v Evropské unii a s jejím dopadem na sociální strukturu eh, naší společnosti a na potřebu investic ze soukromého i veřejného sektoru, které jsou klíčem k boji proti eh, nerovnosti a k podpoře nových politik, které povedou k růstu a tvorbě pracovních míst. Potom další nový odstavec se týká e, profesní přípravy a kvalifikace, a to zejména v oblasti finančnictví a v digitálních technologiích, což je také způsob, jak bojovat proti nerovnosti. A nejen proti příjmové nerovnosti, ale také proti sociálnímu vyloučení. A potom je tu další oblast, a sice spravedlivější daňová politika a účinnější daňová politika, vyšší přerozdělování prostředků vybraných z daní. Posílení boje proti daňovým únikům a to pomocí jednak vnitroevropské DPH. Takže na základě těchto návrhů jsem dospěla k finálnímu textu. A konečně, pokud jde o evropský semestr, jakožto nástroj ekonomického řízení, tak eh, tady si text žádá eh, přeformulování, aby eh, byl zohledněn i faktor zaměstnanosti a dalších sociálních politik v rámci úsilí o stabilitu a konvergenci. Takže tolik k vašim pozměňovacím návrhům a e, zajímá mě, co si myslíte o kompromisních návrzích a chtěla bych pouze zopakovat, e, že se vždycky budeme snažit o konsenzus, o kompromis. Já se pokusím vyhovět příspěvkům stínových zpravodajů, jak jen to půjde. A e, velice se těším na jakékoliv vaše připomínky. Děkuji paní zpravodajce a teď máme za EPP stínového zpravodaje pana Martušela. Na čtyři minuty, prosím. Děkuji, i děkuji za práci. Samozřejmě především mm, vzhledem k tomu, že jsme měli možnost eh, eh, dostat ty dokumenty před létem, tak eh, zde mm, zde byl i učiněn vstřícný krok vůči EPP, ale ještě je třeba hodně toho udělat. Zde to je téma velice významné, poněvadž ten fakt, že nezaměstnaní evropští občané mohou e, být začleněni a nalézt práci do, v systému a být začleněni do systému, to je nutnost eh, v celé EU a tím se musíme velice zabývat. Zde proto my chceme, aby i v rámci této problematiky toto zůstalo a že bychom neměli to rozmělňovat eh, směrem k nějakým dalším tématům. Naše pozměňovací návrhy jdou právě tímto směrem. My jsme si stanovili Mm, důležité investice o pracovních míst, ale především strukturální reformy na trhu práce. <clears throat> Trh práce musí být flexibilnější, protože náklady na práci v řadě zemí EU skutečně e, zamezují vývoj ekonomiky a trhu. Zdůrazňujeme důležitost hospodářské soutěže, zdravé konkurence a je evidentní, že jasná pravidla která budou eh, podporovat eh, hospodářskou soutěž, to bude znamenat větší dynamiku na trhu a tudíž možnost vytvářet pracovní místa. Eh, ty struktury musí být efektivní a jak ze strany tedy soukromého i veřejného sektoru a i zde bychom, my bychom se na toto měli zaměřit. Já jsem přesvědčen, že zpravodajka udělá dobrou práci a netrpělivě eh, se budu těšit na jednání stínových, tak abychom mohli začít pracovat na této agendě. Thank you very much for your view and now... Děkuji za tento názor a teď za SAD pan Ivan. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Chtěl bych pogratulovat zpravodajce k jejímu úsilí. My podporujeme zaměření této zprávy. Nerovnost v Evropské unii vzrůstá, to je fakt. Nemá cenu o tom diskutovat. Bohatní, bohatí bohatnou a chudí chudnou. Má to mnoho příčin a já si myslím, že úsilí, které Evropská unie vyvíjí na boj proti daňovým únikům, na boj proti eh, ilegálním eh, tokům peněz do eh, daňových rájů, úsilí o sjednocení, o konsolidování fiskálního příjmu. To je boj, který je nesmírně důležitý. musíme ho vést proti těm, kdo mají na evropské úrovni nejvyšší příjmy a přitom platí nejnižší daně. Obrovské množství financí eh, končí v daňových rájích mimo Evropskou unii nebo přímo v Evropské unii. Jsou to nadnárodní podniky, které neplatí daně, k čemuž využívají eh, různých nástrojů k vyvádění peněz z Evropské unie, což má dopad na evropský trh a na investice, které, kdyby k ním došlo, by vytvářely pracovní místa. Je nutné bojovat proti všem těmto jevům a přinášet více peněz do národních rozpočtů i do evropského rozpočtu, abychom takto podpořili investice do zdravotnictví, školství, infrastruktury a abychom snížili rozdíly mezi jednotlivými regiony Evropské unie, abychom vytvářeli pracovní místa a bojovali proti nezaměstnanosti a abychom se zasadili o odstranění nerovností. Je toho mnoho a já děkuji zpravodajce za její snahu ještě jednou a těším se na schůze stínových zpravodajů. Děkuji. Teď mám pocit, že nevidím nikoho z ECR. Je to tak? Těm nedělá starosti nerovnost. Dobře, tak nepředjímejme, ale každopádně za ALDE je tu pan Tremosa, který bude mluvit sám za sebe a za Alde. Děkuji. Tak nejprve děkuji zpravodajce paní Marize Matias za její práci. Budeme ještě mít čas o tom diskutovat. Nicméně mohu říci, že naší frakci tam chybí mnoho pozměňovacích návrhů, které mohly být začleněny do kompromisu a nebyly. Eh, byli bychom bývali rádi, kdyby některé z nich eh, zahrnuty byly. Samozřejmě u některých eh, témat máme rozdílné názory na to, jaký je nejlepší způsob, jak snížit nerovnost. A jak možná víte, tak v mé frakci je většina poslanců ze severských zemí a tam severská levice má poněkud jiné názory na to, co dělat v zájmu sociální Evropy a v zájmu snížení nerovností. Tyto debaty jsou v naší frakci velice zajímavé. Takže byli bychom rádi, kdyby to bylo možné, kdyby některé naše pozměňovací návrhy se objevily v kompromisech. Tyto zprávy nejsou závazné, takže ta hlavní hodnota, kterou můžeme vytvořit, je velký konsenzus mnoha frakcí v tomto parlamentu. Pamatuju si, že před několika lety jste byla zpravodajkou pro výroční zprávu ECB a tam se nám e, toto povedlo. Takže jakým způsobem můžeme přispět k co nejširšímu kompromisu? Jak najít společnou řeč? Tak to si myslím, že vytváří politickou hodnotu. Doufám, že na nadcházejících schůzích eh, se nám to povede, protože my bychom rádi byli jakožto ALDE zahrnutí do nějakého kompromisu. Myslím si, že k sobě nemáme zase tolik daleko v některých aspektech. V jiných ano, ale v některých jistě ne. Doufám, že při rozpravě o pozměňovacích návrzích některé příští eh, se dočkáme toho, že některé naše pozměňovací návrhy budou začleněny v rámci co nejširší většiny. Děkuji moc krát a jako poslední Filip Lambert, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem zklamán, musím přiznat, ne s právou paní Matias, ale tím faktem, že zatím eh, se nic neudělalo, protože v podstatě již leta leta hovoříme o nerovnostech, o sociálním vylučování, když máme tedy Eh, dokumenty z roku 2012, OECD, Měnový fond, eh, všichni se tím zabývají a dokonce i Evropská centrální banka o tom mluví jako o problému. A tady v Evropské instituci a my teď diskutujeme o zprávě z vlastní iniciativy a skutečně to mm, je neuvěřitelné. To je velice překvapivé a především tady se obracím na Eh, ty, kterých tady sice moc není, ale jde jim především o růst HDP. Přečtěte si zprávy OECD a Měnového fondu, které říkají, že příliš velké nerovnosti škodí růstu HDP ekonomice a takže je třeba z toho vyvodit důsledky. Eh, čím více nerovností, tím méně růstu. A eh, ti, kteří mm, se starají jenom o růst ekonomiky, tak by si to měli uvědomit. Snižování nerovností se netýká pouze otázek příjmů či majetku, ale konstatujeme, že v naší eh, eh, společnosti eh, již i máme velké rozdíly, třeba pokud jde o délku života. Ehm, to je také nerovnost a to také lze vyčíslit peněžně potom. A já bych velice rád, aby se to stalo tématem, poněvadž opět zde hm, já si nemyslím, že všichni lidé jsou stejní, to ne. Ale tady jde o otázku spravedlnosti. Především, když se podíváme na ty rozdíly, které vidíme dnes třeba, které a když to porovnáme s, eh, do, s obdobím před první světovou válkou, pokud jde o rozdíly v majetku, v příjmech, v délce života, tak si klademe otázku, zda skutečně teď žijeme ve spravedlivé společnosti, bych navázal na Eh, eh, slova Martina Wolfa z Financial Times, snižovat nerovnosti, to je skutečně otázka demokracie, protože když máme velké rozdíly v majetku a v příjmech, tak je které jsou takto velké, tak to je důkazem, že to není demokracie, protože demokracie vláda lidu. Ale lid vládne pro lid a ne pro 1% či 2% lidu, ne, či pro 3% lidu. Takže je třeba mít skutečně demokratické politiky a teď, jak to již konstatujeme od eh, finanční krize, tak je to naopak. Já zde navazuji na pana Martušelu, který udělal tu čest nám, že opustil sál, jakmile promluvil a já jsem rozhoršen, když slyším podobné řeči. Ano, Eh, třeba, eh, když eh, zde jsou nerovnosti na trhu práce, tak lékem je flexibilita. Ano, to je neoliberální politika, větší flexibilita na trhu práce a to právě vede k větším nerovnostem, protože nerovnosti to není produkt změn klimatu, to není kvůli změně klimatu, ne, to je kvůli rozhodování, které přijímáme a se zvyšují nerovnosti, takže pro, a to k tomu došlo, protože došlo ke změně e, v našich politikách, e, protože ty systém, solidární systémy byly oslabovány. Oslabovány, došlo k oslabování e, kolektivního vyjednávání a síla pracujících je menší v tomto vyjednávání a vlastně vě, a dostali větší moc ti, kteří mají kapitál. Ano, a pokud všichni budou pracovat, tak snad nastane nějaká Eh, eh, sociální eh, spravedlnost, no to tak není přece. A ať mi pan Martošelo vysvětlí, on tady tady není, I, i v Itálii, jak je to možné, potom, co tam všechno se děje jenom mm, mm, žádná, žádná flexibilizace nebude znamenat eh, eh, zaměstnanost v Itálii, to přece on dobře ví. A potom máme zde další reformy, které třeba plánovat. Jsou to reformy, které vlastně znamenají, že všichni eh, budou schopni žít důstojný život. Mladá generace v Itálii, ve Španělsku a v jiných zemích v podstatě de facto již nemůže věřit v příslip nějaké trvalé důstojné práce. Ne. A když Mm, třeba eh, vytváříme ty různé eh, prekérní způsoby zaměstnávání, takže v podstatě to jsou sice zaměstnanci, oni pracují, ale jsou chudí, to znamená žijí v nedůstojných podmínkách. A já velice eh, kvituji to, co řekla Marisa. Já mm, mm, chápu pana Tremosu, ano, je třeba skutečně Ehm, také se zabývat návrhy ALDE, ale pane předsedo, bych řekl, je třeba, aby Evropská unie, je nezbytné, aby Evropská unie opět nastolila otázku spravedlnosti a nejenom otázku snižování drobnosti, ale spravedlnost ve veřejných politikách a zabývala se to v rámci evropského semestru. There are a few colleagues that didn't speak, but I don't notice anyone. Děkuji. Ještě stále několik kolegů nepromluvilo, ale neviděl jsem nikoho na Catch takže já poprosím zpravodajku, aby to ještě zhrnula. Děkuji. Já samozřejmě ráda odpovím kolegům, kteří jsou přítomní. Ale jinak Schůze stínových zpravodajů proběhne ve středu tento týden a tam bude eh, šance diskutovat do hloubky o těchto otázkách. Já bych samozřejmě měla co říct kolegům z EPP a z SD, ale vzhledem k tomu, že tady nejsou, tak eh, nebudu mrhat časem. A k tomu, co říkal Ramon, k pozměňovacím návrhům. tak já jsem říkala předem, že ne všechny pozměňovací návrhy se vešly do kompromisu, což ale neznamená, že nebyly začleněny vůbec. O některých z nich se bude hlasovat samostatně, o některých se hlasuje v rámci pododstavců. Některé nebyly zahrnuty do kompromisu, protože k tomu nejsou vhodné. A jiné proto, že jsou zcela proti samotné myšlence toho, jak si představuji rozumný kompromis. Já teď nehovořím konkrétně o pozměňovacích návrzích liberálů, ale i o jiných, které se do kompromisu zkrátka nehodily. Ale jak jsem už říkala, ve středu budeme mít příležitost o tom diskutovat. A já tam také budu mít příležitost říct, které návrhy nepovažuji za přijatelné a které si myslím, že by neměly být začleněny. A pokud jde k tomu, co říkal Filip, tak já s tím naprosto souhlasím. Tato záležitost už je na pořadu jednání tak dlouho, že je to téměř směšné. Přitom je to tak zásadní záležitost. Tím víc máme ale důvodu na tom pracovat teď, a vytvořit parlamentní pozici, která by říkala, že je potřeba zasahovat v oblastech, kde se toho děje málo nebo vůbec nic. E, tady chybí diskuze, chybí dokonce i výzkum. Já se tedy domnívám, že bychom e, se měli dopracovat ke kompromisnímu textu v oblastech, které jsem zmínila především pokud jde o sociální spravedlnost a demokracii. A pokud máte nějaké další návrhy, tak je podejte prosím teď a e, tedy do středy písemně e, a jinak e, budu vycházet z návrhů, které zatím došly a pokusím se objasnit eh, cokoliv bude nejasného, zejména ohledně liberálů. Děkuji, tak já bych chtěl připomenout, že hlasovat v Ekonu budeme 25. září, hlasovat v hlavním výboru EMPL o tři dny později, 28. září a potom na listopadovém plénu. Takže děkuji vám moc krát, tím jsme na konci pořadu jednání. Nemáme nic k bodu různé, pokud je mi známo, a další schůze proběhne eh, v pondělí 25. září ve 3 hodiny. Děkuji vám moc krát a přeji hezký večer.